velice důležitých nástrojů vyšší míry integrace a zahrnutí národních parlamentů do evropské spolupráce. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. Takže uzavírám tuto diskuzi. Příští zasedání zítra začne od 9 do 13.30. Program byl zveřejněn a je k dispozici na internetových stránkách parlamentu. Tím pádem